Dobré odpoledne. Dalším bodem na pořadu jednání je doporučení pro druhé čtení. Paní François Groster, práva pacientů přes hraniční zdravotní péče. Jako první má slovo zpravodajka. Paní Groster, máte slovo. Merci, merci. Děkuji, pane předsedající já tedy vystoupím čtyři minuty a ty zbývající dvě minuty se nechám na konec rozpravy. Pane předsedající, eh, paní zástupkyně rady, pane komisaři, Myslím, že vidíme světlo na konci tunelu u tohoto tématu tak významného pro pacienty. Už nebylo možné pokračovat eh, ve zmatené situaci, kdy práva v podstatě byla dána rozhodnutím Evropského soudního dvora. Směrnice nyní zavádí jasná pravidla pro mobilitu pacientů na evropském území. O, jak, jaký typ péče lze čerpat v zahraničí, jaká kritéria platí pro uh, úhradu péče, jak jsou rozděleny odpovědnosti mezi členským státem, v němž je pacient pojištěn a členským státem, v němž je léčba poskytována. Odpovědi na tyto otázky se objevují v návrhu směrnice. Dovolte, abych především poděkovala belgickému předsednictví za vynikající práci během celého jednání. Děkuji za jeho přes, přesvědčovací schopnosti, protože to bylo opravdu rozhodující. Řada členských států totiž neměla na této směrnici zájem. A to, myslím, byla velká neodpovědnost. Také chci vzdát hold Johnu Bowisovi, který je dnes na tribuně, je to bývalý kolega, a on jako zpravodaj v prvním čtení eh, skutečně eh, bojoval za tuto směrnici, bojoval za práva pacientů. Děkuji také komisaři Dalimu a kolegům stínovým zpravodajům, kteří velice aktivně eh, přispívali k završení jednání a bez nichž by to rozhodně nebylo možné o co tady, e, tady jde pro pacienty? E, lékařský pokrok znamená, že ta nabídka pro všechny choroby nemůže být e, na národní úrovni a někdy třeba je třeba kvůli léčbě jet do zahraničí. To se týká především pacientů, kteří žijí v příhraničí, kde často v zahraničí to mají vlastně blíž tu péči než u sebe doma ve své vlastní zemi u některých eh, velice specializovaných typů léčby se na to skutečně specializují některé členské státy. A pro někoho to může být třeba praktičtější čerpat péči jinde, než kde jsou pojištěni, protože třeba jejich rodina žije v tom jiném členském státě. Spotřebitelé, zaměstnanci, eh, studenti a nyní i pacienti tedy budou moci těžit z práva na mobilitu uvnitř Evropské unie, díky jasným právním předpisům. Pochopitelně nejde o to, že bychom chtěli podporovat nějakou eh, jaksi eh, léčebnou turistiku protože systémy sociálního zabezpečení zůstávají i nadále v plné pravomoci členských států. Pacienti tedy budou v současnosti moci eh, čerpat v jiném členském státě všechnu péči, na kterou by měli nárok doma a získat úhradu až do eh, výše částky, kterou poskytuje jejich vlastní systém. U nemocniční péče, včetně eh, jednodenních pobytů nebo pobytů přes noc, u nákladné léčby budou moci členské státy zavést systém předběžných povolení a to umožní zohlednit potřebu plánování a investic členských států do mm, jejich systému zdravotní péče. Odmítnutí eh, tohoto předběžného povolení musí být výjimečné a musí být zajištěna právní jistota eh, pacientů. Parlament dosáhl i dalších výdobytků. Každý členský stát bude muset zavést národní kontaktní místa, tak, aby informovali pacienty podle jejich potřeb. Každé národní kontaktní místo bude fungovat jako jednotná přepážka a bude zapojen do sítě s dalšími kontaktními místy jiných členských států. Pacienti tak dostanou jasné a přesné informace. Otázka úhrady péče se také podstatně zlepšila, dosud to byla velká překážka. Buď je možné využít mechanismus kompenzace, tak jako je tomu nyní podle nařízení 883-2004 o sociálním zabezpečení, a nebo vlastně pacient zaplatí tu platbu zálohově a potom mu bude zpětně proplacena. Eh, konečně jsme také dosáhli toho, že pacienti postižení eh, vzácnými chorobami nebudou ponecháni sobě samým a budou moci využít eh, služeb odborné péče v zahraničí, kde bude nemoc diagnostikována a bude možné získat předběžné povolení. Na závěr ještě chci říci, že díky evropské spolupráci v oblastech, jako je Evropská referenční síť, Pacienti mají přístup k vysoce specializované péči a cílem tedy je zajistit sdílení zkušeností, technologických a léčebných možností v zájmu pacientů a díky tomu dnes můžeme říci, že jsme dosáhli cíle a chci ještě jednou poděkovat všem kolegům a mohu říci, že takto se skutečně buduje Evropa zdraví. Díky této směrnici. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A nyní paní Jerry za radu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Vážená paní Grostet, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolíte-li, budu pokračovat zase mateřštině. Jsem velmi ráda, že mám možnost projednávat s vámi práva pacientů, Eh, v rámci poskytování, přezraničního poskytování zdravotnické péče zde s vámi v Evropském parlamentu. Je to důležitý okamžik, protože cirka po dvou a půl letech příprav se tato věc chýlí ke svému dokončení. Chci poděkovat všem, kdo umožnili tento stav. Chci poděkovat um, předchozím um, členům předsedající trojky, Španělsku a Belgii za jejich vynikající práci, která umožnila dosažení kompromisu v Radě. Za radu bych rovněž ráda vyjádřila své poděkování Evropskému parlamentu za jeho vynikající spolupráci a ochotu ke kompromisům. Domnívám se, že tato dohoda, tato směrnice výrazně prospěje pacientům po celé EU a je to další krok vpřed směrem k zaručení práv pacientů v Evropě. Ta jednání nebyla snadná, ale vždy zůstávala v konstruktivní rovině a vždy jsme usilovali o kompromis. Vím, že také interní diskuse zde v Evropském parlamentu nebyla některak jednoduchá. A zpráva, o které budete zítra hlasovat, je výsledkem kompromisu mezi poslaneckými kluby. Ráda bych poděkovala všem, kdo přispěli k dosažení tohoto kompromisu. Nejprve chci poděkovat paní Grostet, paní zpravodajce a také všem stínovým zpravodajům, bez nichž by tento konkrétní legislativní návrh nemohl uspět. Jsem si jistá, že tato nová legislativa vytvoří vyváženou situaci mezi právy pacientů na straně jedné a e, závazky a povinnosti členských států organizovat systém zdravotnictví na svém území. Podařilo se nám dosáhnout přijatelného řešení pro celou řadu otázek. V prvé řadě je to řešení ohledně kvality poskytované péče. Nalezli jsme také řešení pro předběžné povolování a pro proplácení nákladů péče čerpané v zahraničí. Rovněž byla dosažena dohoda ohledně vzácných onemocnění. A dohodli jsme se v radě, že budeme eh, dále proskumovat možnosti spolupráce v oblasti elektronického zdravotnictví. Je tedy nastavena spolupráce mezi členskými státy a Podařilo se nám nalézt řešení, které respektuje judikaturu Evropského soudního dvora. Od nynějška bude pro pacienty snazší využívat zdravotní péči i za hranicemi svého členského státu. A v této souvislosti eh, bych ráda zdůraznila význam národních kontaktních míst. Vzájemné uznávání lékařských předpisů, to je také důležitá věc, stejně jako povinnost členských států navzájem spolupracovat. Nařízení 883 2004 o koordinaci eh, systému sociálního zabezpečení eh, bude zcela eh, konzistentní, respektive ta nová směrnice bude zcela konzistentní, s nima bude zajištěna větší právní jistota pro pacienty. Členské státy Eh, budou zavázány postupovat podle eh, principů, eh, které připomněly všechny tři instituce při různých příležitostech, kde o spravedlnost a solidaritu. Zároveň jsme se tentokrát snažili hledat řešení, která vnesou větší efektivnost do poskytování zdravotní péče. Dámy a pánové, Maďarské předsednictví se plně angažuje v dokončení eh, tohoto legislativního aktu. Jediné, co zbývá, je doladění jednotlivých jazykových verzí a poté bude věc zveřejněna v úředním věstníku EU. Ještě jednou chci poděkovat všem, eh, kdo se o tento výsledek zasadili. Děkuji. Nyní pan komisař Dali za Evropskou komisi, prosím. Well, Mnohokrát děkuji, pane předsedající, paní ministrině, vážení poslanci. Rád bych poblahopřál parlamentu k významnému výsledku, k dosažení dohody o této směrnici. Jsem vděčný především zpravodajce paní Krostetové, stínovým zpravodajům za tvrdou práci a odhodlání prosazovat práva pacientů. Chci také poděkovat předchozím dvěma předsednictvím, španělskému a belgickému, za tvrdou práci, kterou odvedli ve snaze uzavřít toto téma. Domnívám se, že nová směrnice zajistí ucelená a soudržná pravidla pro pacienty v celé Evropě. Bude také počátkem nové fáze spolupráce mezi všemi 27 systémy poskytování zdravotní péče. Cesta k dnešnímu úspěšnému závěru zdaleka nebyla jednoduchá. Vzpomínám si, že loni, když jsem nastoupil do funkce, mi lidé říkali, že vyjednávání o této směrnici je na mrtvém bodě. Tato směrnice je dobrým příkladem toho, že politické vedení musí prokázat odvahu a odhodlání. Rozhodnutí, která jsou důležitá pro naše občany, mohou být přijata. Myslím si, že legislativa nemůže nechávat Evropský soudní dvůr, aby rozhodoval. A také není možné, aby občané se museli obracet na soud, aby někdo uznal jejich práva. Soud uznal právo mobility pacientů podle smlouvy a je úlohou zákonodáce, aby rozhodl, jak takové právo realizovat. Nyní dovolte, abych se s vámi podělil o několik názorů na tuto směrnici. Za prvé, směrnice jasně uvádí, že všechny členské státy mají povinnost investovat doma, aby poskytli občanům zdravotní péči, kterou potřebují, bez zbytečného odkladu. Směrnice proto přispěje k tomu, že se budou snižovat rozdíly, co se týče přístupu k péči, protože pomůže minimalizovat spoždění v Evropské unii. Pacienti budou, se budou moct obrátit na poskytovatele primární péče tam, kde si zvolí. Pokud je o nemocniční péči, směrnice předpokládá, že spoždění nebo čekací doba na léčbu může být příliš dlouhá a v takovém případě si pacient bude moct vybrat poskytovatele v jiném členském státě a nechat si tyto službu proplatit. Nicméně, co vlastně představuje toto spoždění? To je potřeba pečlivě zvážit a vymezit. Hlavní pokrok, který spočívá v této směrnici, když to porovnáme se stouvací legislativou, je to, že pacient si bude moct vybrat poskytovatele zdravotní péče a bude mít přístup k informacím o kvalitě a bezpečnosti péče, kterou obdrží. Mohu vás ujistit o tom, že komise bude sledovat implementaci této směrnice v členských státech v tomto ohledu. Za druhé, směrnice dá pacientům přístup k informacím o jejich právech a o přeshraniční zdravotní péči. Informace, které ověří národní kontaktní místa. A nebude to ponecháno na soukromých iniciativách na internetu a podobně. A za třetí, kvalita péče. Směrnice zajišťuje transparentnost a odpovědnost z hlediska národních standardů. To by mělo postupně vést k určitému zbližování v Evropě, pokud jde o kvalitu a bezpečnost péče. A poslední věc. Směrnice pokládá základ pro evropskou spolupráci v oblasti zdravotnictví. Síť pro spolupráci, kterou zakládá směrnice, je dobrovolná, ale jsem přesvědčený o tom, že všechny členské státy uvidí, že bude k jejich prospěchu, když budou spolupracovat. Je to otázka solidarity v Evropě. A proto spolehám na členské státy, aby zahájili iniciativy v oblasti spolupráce v klíčových oblastech, jako je elektronické zdravotnictví a technologické vyšetření. Směrnice také předpokládá vznik evropských referenčních středisek. To umožní združování a rozšiřování odborných znalostí v Evropě a já si myslím, že taková střediska mohou vést k lepší péči pro občany. Pane předsedající, paní ministrině, vážení poslanci, konečný kompromis, který teď máme před sebou, odráží zásadního ducha a základní účel této směrnice, a totiž posílit práva pacientů na přeshraniční zdravotní péči s přihlédnutím k udržitelnosti systému zdravotní péče. Je to dobrý den pro budování Evropy pro zdraví. A na závěr bych rád řekl něco k institucionálnímu aspektu tohoto textu. Komise má jisté pochybnosti o tom, že některé z budoucích aktů, které má komise pravomoc přijmout, budou prováděcí akty. Při uplatňování prováděcích pravomocí komise nebude na základě udělených pravomocí přijímat akty, které bude považovat za delegované ve smyslu smlouvy o fungování Evropské unie. Mnohokrát děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Líze. Ano, děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, zástupkyně rady. Kolegové, toto je velice důležitý den pro pacienty v Evropě. Já myslím, že je opravdu nepřijatelné, že jsme zatím měli předpis, který vycházel z rozsudku Evropského soudního dvora a řada členských států dokonce neuplatňovala právo. Pacienti si prostě museli každý sám stěžovat u Evropského soudního dvora. Já myslím, že to je opravdu ostuda. Lidé, kteří mají problémy, lidé, kteří jsou samozřejmě nemocní, velice často zemřeli, než o jejich případu Evropský soudní dvůr rozhodl. Takže já si myslím opravdu důležité, abychom to, tu situaci vyjasnili. A je také důležité v případech, kdy ty rozsudky nebyly realizovány, aby se to řešilo paní Grostetová a všichni ostatní, kteří na tomto dokumentu pracovali, dosáhli velkého úspěchu. Ta národní kontaktní místa, evropské sítě, já myslím, že to všechno je důležité, abychom zaplnili mezery v těch zemích, kde se ta rozhodnutí neuplatňovala v praxi. Nemám moc času. Takže posledních 15 sekund využij k tomu, že poděkuji zpravodajce i stínovým zpravodajům, také panu komisaři Johnu Dalimu a Johnu Bolsovi, který sedí mezi diváky, protože on je jakýmsi otcem této zprávy. Všem vám děkuji. Um, mnohokrát děkuji. Paní Roth Berentová, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Dámy a pánové, Já doufám, že pacienti nebudou tento právní předpis ve skutečnosti potřebovat. Doufám, že se jim bude dostávat té nejlepší a nejrychlejší péče v zemi, v níž se narodili nebo ve které bydlí. To, že dnes musíme diskutovat o této směrnici, eh, jak také říká, říkal pan Líze, je to opravdu, tak to je smutné. To znamená, že členské státy v podstatě neuznaly eh, svým občanům právo na rychlou, včasnou a kvalitní péči. Eh, členské státy často raději investují do jiných odvětví, než do odvětví, které se přitom tak blízce dotýká životu občanů. Já bych chtěla tedy poblahopřát eh, paní Grostet a všem kolegům za spolupráci. Je jich opravdu mnoho, kteří se na tom podíleli a je tady také mnoha důležitých témat, která eh, jsme zohlednili, například vzácné choroby. Lidé trpící vzácnými eh, chorobami jsou vždy v obtížné situaci, protože ta jejich léčba je velice problematická, citlivá. A teď konečně bude třeba existovat místo, kde se budou moci pacienti informovat na možnosti v jiných zemích. To zatím neexistovalo. Také se tady hovoří o referenčních sítích do budoucna. Znamená to tedy, doufejme, že v budoucnu se budou uh, vyměňovat zkušenosti s těmi nejlepšími postupy, s no, nejnovějšími vědeckými poznatky. To tež platí i pro mimo nemocniční péči. Ano, jsou tady eh, ještě eh, otázky, s kterými nejsme úplně spokojeni, jako je předchozí povolení. Někde bychom chtěli dosáhnout více, někde máme pocit, že členské státy neuznaly zcela zásadní věci ale myslím, že díky dobré spolupráci se nám podařilo dospět aspoň k tomuto. Vážení kolegové, myslím, že cílem nás všech by mělo být, aby systémy zdravotní péče ve všech členských státech byly natolik dobré, aby nikdo nemusel se jet nechat léčit do jiné země. Ale e, to zatím není možné a doufejme, že v budoucnu, kdy celý ten systém bude trochu transparentnější, e, bude to, že to bude velkým příspěvkem pro e, blaho pacientů. Členské státy by měly eh, skutečně ukázat, že jsou schopné postupovat transparentněji v těchto věcech. Asi se to nebude líbit všem, ale myslím, že pokud se nám nepodaří vyhovět potřebám našich občanů, nejsme vůbec hodně této unie. Děkuji také panu Dalímu a jeho týmu, kteří opravdu na tomto právním předpisu hodně pracovali a úzce jednali s parlamentem. Děkuji také otci té, eh, to, to, této směrnice panu Bowisovi. Chci také poděkovat belgickému předsednictví, to tady ještě nezaznělo, protože skutečně belgické předsednictví udělalo mnoho pro eh, ten úspěch, který doufám zítra zaznamenáme. Některé členské státy skutečně velice trvaly na svém a děkuji tedy belgickému předsednictví za to, že se mu podařilo je přesvědčit. ano, už vidím pana Bowise. Vítejte zpět v Evropském parlamentu. Nyní paní Parvanová. Na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, vážené kolegyně, když se ohlédnu zpět eh, o dva roky, jsme zahájili kampaň eh, Evropa pro pacienty, Eh, jsem ráda za dohodu v Radě v prosinci a chci poblahopřát naší zpravodajce paní Grostet a ostatním stěnovým zpravodajům za jejich vynikající spolupráci, za dosažený výsledek a také chci poděkovat otci této myšlenky panu Johnu Bowisovi, našemu bývalému kolegovi. Díky, Johne. Evropský parlament zůstal jednotný a stal pevně na svém stanovisku v průběhu vyjednávání. Poprvé v historii bude zakotven jasný právní rámec v EU pro pacienty, kteří chtějí využít eh, zdravotní péči eh, v jiném eh, členském státě. Je to malý krok vpřed, ale je to skutečně dobrý výsledek pro pacienty v Evropě, jejichž práva budou posílena, bude to zaměřeno na jejich potřeby, na informace pro pacienta, na kvalitu a bezpečnost péče. Jsem si ovšem jistá, že Evropský parlament by podpořil i ambicioznější dohodu, i když jsem si vědoma potřeby toho, že členské státy potřebují předběžné povolování, aby byla zajištěna udržitelnost zdravotnických systémů. Členské státy, včetně někdy belgického předsednictví, jak si organizaci zdravotní péče nadřazovaly potřebám pacientů. E, my ovšem zastupujeme občana a to je naše odpovědností zde v Evropském parlamentu. Dovolte, abych uvedla jeden příklad. Kvalita a bezpečnost péče. Členské státy e, chtěli, aby toto bylo stanoveno jako e, kritérium, které může být důvodem pro odmítnutí při předběžném povolování a e, odmítali, že by se, e, že by se, původně, e, že by se postupně revidovaly požadavky a kritéria v této oblasti. Je třeba, aby bylo zajištěno řádné podávání zpráv a monitorování, abychom měli jistotu, že směrnice je řádně implementována a aby také její ustanovení se nestávala neobhajitelnou překážkou pro pacienta. A Dále, pokud jde o spolupráci v oblasti elektronického zdravotnictví, opět tady je ta dohoda méně ambiciozní, než bychom si přáli kvůli odporu členských států. Původní návrh komise byl výrazně oslaben a proto bych ráda eh, položila panu Dalimu tuto otázku. Pane komisaři, zvážila by komise možnost vypracování samostatného návrhu pro oblast elektronického zdravotnictví pro posílení spolupráce, prohloubení interoperability údajů a eh, zlepšení bezpečnosti pro pacienty, tak aby se toto vše stalo realitou v Evropě? Děkuji. Mrs. Lambert, no? one and a... Děkuji, paní Lambert, eh, minutu a půl. Vážený pane předsedající, řada poslanců si vzpomene, že při prvním čtení toto bylo opravdu horké téma. A teď eh, byla tady tedy obavy ohledně toho, zda trh zvítězí nad službami v obecném zájmu. E, obavy, eh, zda pacienti budou mít možnost skutečně si vybrat a cestovách. Někteří lidé říkali, kteří pacienti vlastně využijí této možnosti. A teď nakonec, myslím, jsme dospěli k rozumnému kompromisu. Jak už tady bylo řečeno, tam, kde to je léčebně nezbytné, naléhavé, tam už jsme měli možnost eh, využít systém podle koordinace systému sociálního zabezpečení. Tato směrnice se týká, řekněme, tržnějšího systému, kde lidé budou mít možnost z, eh, volit si, kde budou léčeni a vlastně ty peníze půjdou s nimi. Takže eh, teď je to trochu jasnější. Členské státy také budou zavádět takové systémy, které zajistí naplnění všech potřeb. Tato směrnice skutečně je vítaná, protože řeší otázky eh, právní, otázky právní jistoty, otázky toho, kdo zodpovídá za následnou péči, za, jak bude se stížnostmi v případě problému, otázka také um, eh, toho, aby péče byla zajištěna kvalifikovanými zdravotníky. Myslím, že tady je dobrý kompromis i v oblasti vzácných eh, chorob oproti tomu, co jsme viděli v té první fázi. Jak bylo řečeno, pro mnoho pacientů to bude fungovat, eh, ale musíme se starat i o pacienty ve svých vlastních členských státech. Děkuji mnohokrát a nyní pan Cabrnoch minuta a půl

dostane pomoc hned na místě, tam, kde je nejlepší nabídka a nejlevnější zdravotní péče. Zdraví se prostě bude dát nějak rozdělit. A mě by zajímalo, kolik z mých kolegů může říct, že jejich názory se v tom odrážejí. Přece zdravotní péče je něco, co by mělo být k dispozici pro všechny. Ti, kdo budou zítra hlasovat pro, mají pocit, že pomáhají pacientům, ale tomu tak zdaleka není. Pokud je oprava pacientů, já jsem rozhodně proto, abychom jim dali veškerá možná práva. Ale v této směrnici můžeme očekávat celou řadu rozporů. Uvedu vám příklady. Jistě, pojišťovna bude jenom ráda, když může někoho poslat za hranice, pokud tam ta péče bude levnější. Poskytování v, přímo v jejich zemi, poskytování zdravotní péče se proto omezí. A to, co nebude ziskové, vymizí třeba z těch dražších regionů. A bude to znamenat, že pacienti už nebudou mít na výběr. Budou muset jít do zahraničí, aby se jim dostalo nějaké péče. Kromě toho, lidé nebudou moct vyjet do jiného regionu, když nebudou mít peníze, protože více náklady, které se s tím pojí, třeba více náklady na dopravu, nebudou propláceny. Takže tato zdravotní turistika bude k dispozici pouze těm, kdo jsou zámožnější. A v levnějších regionech a v regionech, kde jsou kratší čekací seznamy, bude tolik zdravotních turistů, že to časem podkopá poskytování zdravotní péče. V belgických novinách Standard jsem něco takového už viděla. Uvádělo se tam, že každý pacient má právo na dobrou péči. A co nejblíž k domovu ve vlastním jazyce, to znamená v jejich vlastní zemi. Místo toho, abychom zajistili toto, Evropa nabízí pobytku, aby lidé jezdili do zahraničí a nechali všechno na trhu. Pokud s tím souhlasíte, hlasujte zítra pro, ale pokud jste proti, tak se mnou zítra hlasujte proti. Děkuji, pan Rossi, minuta a půl. Vážení kolegové, směrnice původně obsahovala kritické věci, ale při diskuzi s komisí v triálku jsme se dohodli na vyváženém textu, který zohledňuje potřebu kvality a bezpečnosti zdravotní péče, základní principy pro proplácení nákladů a také otázku přeshraniční spolupráce v souvislosti se vzácnými chorobami a elektronickým zdravotnictvím. Cíl, který usilujeme, je uznat pro všechny pacienty právo na přeshraniční zdravotní péči, ale vyhnout se zdravotní turistice. Samozřejmě, je nutné poskytovat služby občanům z jiných členských států, ale je správné, aby za tyto služby platila země původu příslušných občanů. Musíme zavést povinnost členských států zaručit základní úroveň zdravotní péče. To jsme chtěli, ale nebylo to možné. Samozřejmě my budeme hlasovat pro, protože jsme se snažili text vylepšit. A to platí i pro další texty, o kterých se bude hlasovat, třeba o Alzheimerově chorobě. Já myslím, že se musíme zamyslet nad integrací jednotlivých politik, což je cílem těchto zpráv. Cílem je podpořit potřebu větší koordinace mezi členskými státy v zájmu občanů. Děkuji a není pan Segedy minuta a půl. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Paní státní tajemnice. Já jsem rozhodně pro přeshraniční zdravotní péči a práva pacientů. Řada příkladů dokládá, že pacienti usilují o čerpání zdravotní péče v zahraničí. Jsme si vědomi lucemburského případu. Bohužel jsou velké rozdíly mezi členskými státy na východě a na západě. A tyto rozdíly zacházejí dál než pouhé ekonomické aspekty. Jsou také rozdíly v možnostech, v příležitostech. A já myslím, že to je úkol pro Evropskou komisi, abychom tyto mezery, tyto rozdíly omezili. Když budeme poskytovat kvalitní služby v každém členském státě, omezíme také potřebu pacientů jezdit z jedné země do druhé za lékařskou péčí. Kromě toho se také domnívám, že je důležité koordinovat odborný názor na léčbu jednotlivých chorob. protože zdraví je něco, na co má nárok každý. A nemůžeme dovolit, abychom maďarského pacienta léčili jinak než švédského. Děkuji, pan Fjellner. krát děkuji, pane předsedo. Já myslím, že toto hlasování je nejdůležitějším hlasováním, při kterém se kdy byl v posledních šesti letech v parlamentu. Týká se to celé řady otázek. Většina lidí chce dobrou péči, včasnou péči, tam, kde žije. Ale když to není možné, pak může být velice důležité zajistit, že mají i jiné možnosti. Je to otázka života a smrti. Když se podíváme na to, jak Evropa funguje, měli bychom mít um, svobodný volný pohyb. Já myslím, že je škoda, že nedáváme možnost volného pohybu těm, kdo to potřebují nejvíc. To znamená pacientům, nemocným lidem. Dobře, je to kompromis, já chápu, že já a kolegové v ELS bychom chtěli zajít dál, ale nesmíme zapomínat, jak obtížné to bylo. Mluvilo se hodně o zdravotní turistice, o případném kolapsu národních systémů zdravotní péče, o předchozím schvalování. Byla řečena celá řada věcí, že třeba pacient si bude muset vyžádat povolení, než bude moct vět za, za hranice za lékařskou péči. Já myslím, že je obrovský úspěch, že při veškeré této opozici se nám podařilo tento text prosadit. Já myslím, že se nám to podařilo v opozici k evropské a švédské levici, ne s nimi. Včera bylo řečeno, že bychom měli zavádět předchozí souhlas ve Švédsku. Já doufám, že to nebude nutné. Teď ho nemáme a doufám, že ho nebudeme mít ani v budoucnu. Ale teď je to na členských státech a na komisi v době implementace budeme potřebovat lepší práva pacientů, nesmíme je omezovat. A to bych chtěl říct členským státům komise. Dávejte na ně prosím pozor. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Parňo. Vážený pane komisaři, eh, vážná zástupkyně maďarského předsednictví. Nejprve chci vyjádřit uspokojení nad pokrokem, který znamená směrnice, o které budeme zítra hlasovat. Pouze Evropský soudní dvůr v podstatě řešil spory týkající se přeshraniční zdravotní péče a práv pacientů. Mobilita pacientů uh, už dnes není něčím marginálním, je to poměrně důležitá věc, která představuje 1% celkových výdajů na zdravotnictví v Evropě. Nicméně neměli bychom zaměňovat mobilitu pacientů za zdravotnickou turistiku, která se v poslední době vyvinula. Eh, bohužel se ukazuje, stále více ukazuje, že toto je lukrativní. Pan předseda žádá řečníka, aby zpomalil. Dobrá, budu tedy hovořit pomaleji. To znamená, pokud někdo se chtěl eh, získat rychlejší operaci, mohl si v podstatě nějak zaplatit. Příkladů je mnoho. Teď eh, ale bychom měli zajistit, abychom si byli všichni rovni. V posledních třech letech jsme tedy hájili princip předběžného povolení členského státu, v němž je pacient pojištěn jak pro nemocniční, tak pro mimonemocniční péči. Já tady chci přivítat práci eh, zpravodajky paní Grostec, zpravodajky za sociální demokraty paní Roth Berend, eh, protože díky tomu se také podařilo prosadit zajištění kontaktních míst, národních kontaktních míst, evropských referenčních sítí podařilo se řešit otázku léčby vzácných chorob spolupráce mezi členskými státy. Nicméně, pane předsedající, pane komisaři, ta práce tím nekončí. Musíme eh, zajít ještě dál, tak abychom mohli vymazat rozdíly, které stále v Evropě přetrvávají a já jsem si jist, že všichni společně můžeme dosáhnout toho, aby eh, skutečně toto, tato rovnocenná léčba fungovala ve prospěch všech pacientů a evropských občanů. Děkuji, paní Lupáž, minuta a půl. Pane předsedající, vážený pane komisaři, vážená paní ministrině, Zásluhou této dohody je, že eh, vyjasní právní otázky. Jak říkal kolega, zatím to v podstatě rozhodoval Evropský soudní dvůr, to znamená, že přetrvávala právní nejistota. A my jsme tedy vděční zpravodajce paní Grostet a stínovým zpravodajům i panu Dalimu za to, že se na toto tak soustředili. Je třeba zlepšit informování pacientů, kvalitu péče, eh, náklady a mm, postupy úhrady péče. Jsem spokojena i se systémem eh, předchozího povolení především u těch nejnákladnějších zákroků, u nemocniční péče a u zákroků, které znamenají pro pacienta riziko. Samozřejmě není možné bránit pacientům, aby se léčili v zahraničí, ale na jedné straně musíme tedy mm, zamezit této léčebné turistice a e, zajistit, že systémy sociálního zabezpečení budou moci fungovat. Já nevím, jak e, to bude e, fungovat při provádění těch postupů. Obávám se, že tady může dojít k nerovnému zacházení zacházení s pacienty. Co to je rozumná lhůta? Je dbát na to, aby toto výraz rozumná nějak neohrozil potřeby pacientů. Také je třeba zajistit, aby členské státy zavedly finanční postupy takové, aby pacienti a ti nejchudší z nich nemuseli zálohou platit příliš vysoké částky. Bylo by nepřijatelné, aby nějaké správní překážky omezovaly práva pacientů. Konečně, pokud jde eh, o rozhodnutí členských států ohledně úhrady, to také může způsobit nerovnost mezi pacienty, jestliže na jedné straně se bude používat systém minimální úhrady a na straně druhé systém jiný. Takové tedy, pane předsedající, jsou otázky, které bych já chtěla hájit. Děkuji, pan Tirmes. Dámy a pánové, milí Johne, když vidíme, že si tady na tribuně. Tato směrnice transparentní pravidla a Samozřejmě se vyjasní situace pacientů, kteří jdou do zahraničí a zamezí se svévolným rozhodnutím členských států. Také to je možnost, jak získat rychlejší a kvalitnější informace o péči v zahraničí. Samozřejmě ještě je třeba, aby vlády tuto směrnici skutečně zavedly a používaly. Tato směrnice zamezila tomu, co bylo snem komise, a sice, aby se otevřely hranice za účelem zlepšení národních zdravotních systémů. A já jsem rád, že spolu s dvěma zpravodajkami se nám podařilo zajistit potřebnou rovnováhu protože říkáme zcela jasné ne takovéto léčebné či zdravotní turistice a říkáme zcela jasné ano kvalitní zdravotní péči. Ale tato směrnice nemá řešit problémy s kvalitou. Je, jde tady e, skutečně o to, aby členské státy investovaly sami do svých zdravotních systémů. Já věřím, že komise se bude soustředit více na zlepšování systému sociálního zabezpečení, které jsou právě základem eh, úhrad. Doufám, že budete vyvíjet větší tlak na členské státy, tak aby se situace v této oblasti zlepšila. Děkuji. Děkuji, paní Swinburnová. Děkuji. Tato Eh, směrnice eh, znamená konkrétní kroky směrem ke konsolidaci práv pacientů a přístupu ke zdravotní péči po celé EU. Eh, zajímám se o tu směrnici, protože její implementace bude mít zvláštní dopad na můj volební okres Wales, protože jde o to, že i když směrnici vyjednala britská vláda, její implementace bude v rukou velské decentralizované vlády. Eh, ve Velsu máme svá pravidla pro a ty, ty, problémy s, s, s předběžným povoláním a, a proplácením byly vyřešeny s tím, jak se ten návrh postupně vyvíjel. Ehm, decentralizované regiony mají právo rozhodovat o, o, o předběžných povoleních a to eh, částečně odbouralo ty naše obavy kvůli již tak přetíženému eh, zdravotnictví. Chci poděkovat svým kolegům v Evropském, eh, v Evropském parlamentu, eh, minulým i stávajícím, zejména panu Bojsovi, eh, za to, že jsme dostáhli zlepšení situace pro pacienty, kteří mají nyní větší volbu. Dochází k zefektivnění péče v EU, mělo by dojít se ke zlepšení standardů a skutečně možnosti lepší volby pro pacienty všude v EU. Děkuji, není pan Ferreira. Děkuji, pane předsedo, pane předsedající. Záměrem této, záměr této směrnice je jasný od samého začátku. Zahrnout zdravotnickou péči do eh, obecné liberalizace všech služeb, to znamená vít eh, vstříc eh, hospodářským a finančním uskupením, která chtějí mít pod placem poskytování zdravotní péče všude v EU. To znamená, že zdravotní péče bude, bude nákladnější, že to bude vnímáno jako jakákoliv jiná komodita na trhu. Eh, prohloubí se nerovnosti mezi občany a to vše na úkor těch, kteří mají eh, jen velmi omezené zdroje, nemohou si dovolit soukromou zdravotní péči či cestu do jiného členského státu. Pokud to bude přijato i s těmi pozměňovacími návrhy, eh, bude to mít velice zlé dopady pro některé země, konkrétně pro Portugalsko a naše zdravotnictví, kvůli vysokým ekonomickým nákladům, které to sebou ponese. Evropská unie e, uvaluje obrovská omezení na národní rozpočty e, při financování služeb jako zdravotnictví a nemá problém s tím e, tu zátěž ještě prohlubovat s tím, že zdravotnictví je stále více posouváno do, do té sféry, kde jediné, o co jde, je zisk. a jak to vypadá se zárukami kvality péče u, u ambulantní péče, protože předběžné povolování toto nekryje dostatečně. Podívejme se na to, co se stalo v roce 2007, kdy zdravotnická péče byla vyloučena z Bolkestajnovy směrnice, směrnice o službách Eh, je třeba toto dořešit. Pan Paška, prosím. Eh, děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážený pane komisaři. Úvodem bych rád vyjádřil určité zklamání z postoje Rady ke směrnice uplatňování práv pacientů při přeshraničním poskytování zdravotní péče, kde Rada v prvním čtení eh, nepřijala řadu dobrých pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu. Evropský parlament totiž již v prvém čtení položil dobrý základ pro korektní úpravu pravidel pro přeshraniční poskytování zdravotní péče v členských státech tak aby se pacienti mohli v odůvodněných případech a při dodržení stanovených pravidel a bez eh, zatěžování soudů eh, dostat k potřebné ambulantní či nemocniční péči v jiném členském státě. Eh, proto je dobré, že při přípravě zprávy v druhém čtení ve výborech se podařilo uchovat kontinuitu původní filozofie, to znamená v podstatě zachování postoje parlamentu z prvního čtení a podařilo se posunout ten dosádní nepřehledný stav směrem k důstojnému vyřešení problému. Kompromisní text opírající se o judikaturu soudního dvora, eh, text, který byl předložen pro dnešní rozpravu, přináší občanům nové možnosti a novou kvalitu při eh, zajišťování zdravotní péče a proto je podle mého názoru eh, potřeba usilovat o co nejrychlejší implementaci této směrnice v každodenním životě. Děkuji za pozornost. Děkuji. Paní Ronculi, prosím. Děkuji, pane předsedající. právního hlediska nám to trvalo celá léta. A zítra konečně budeme mít směrnici, která představuje pevný právní základ pro evropské občany, kteří každý rok musí jezdit do zahraničí, aby se jim dostalo odpovídající lékařské péče. Umožní to všem pacientům, nejenom těm, kteří jsou zámožnější nebo lépe informovaní, aby využili práva, která uznáváme už několik let na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora. Prostřednictvím národních kontaktních míst budou mít přístup přeshraniční péči. Už to nebude krok do neznáma, který řada pacientů tolikrát musela udělat a musela čelit byrokratickým a lingvistickým problémům, navíc k závažnému onemocnění. Pokud je o nemocniční péči, pacienti možná budou potřebovat předchozí povolení pro péči v zahraničí ale to je nezbytné z hlediska stability celých národních systémů zdravotní péče. Možná jsme toho mohli udělat víc na ochranu práv pacientů, například pokud je o ten eh, systém předchozích oznamování, což by členským státům umožnilo zabránit výdajům na lékařskou péči. A na závěr bych chtěla zdůraznit, jak velkou radost mám z této rozpravy, která podle mě skutečně vychází z jednoho společného jmenovatele, a totiž chceme ukončit toto utrpení tisíců pacientů v celé Evropě. Teď už jsme tomu snad dospěli. Děkuji, paní Karenbach. Pane předsedající, paní zástupkyně rady, pane komisaři, já chápu, že úkolem politiku je pokusit se vylepšit kvalitu života. Není to snadný úkol ve zdravotnictví v dnešní době, je to především úkol pro členské státy, aby se pokusili zajistit, že občané budou mít co nejlepší přístup ke zdravotním službám bez ohledu na to, odkud pocházejí a v jakém regionu žijí. Nicméně, navzdory veškerému úsilí, se pacienti velice často nedostanou k odpovídající péči domů. Musí je do zahraničí, a tato směrnice zakládá právo, které mají bez zbytečných byrokratických překážek anebo nejasností správního hlediska. To vyjednávání bylo dlouhé, ale myslím, že bylo úspěšné. Myslím, že jsme v podstatě zohlednili všechny aspekty, kterých se to týká, všechny zúčastněné strany. A ta směrnice bude velice prospěšná, ale pouze tehdy, když ji řádně implementujeme. A proto bych vás chtěla vyzvat, abyste trvali na tom, že budeme pracovat i na preventivní péči. Samozřejmě chceme zajistit, že budeme mít co nejlepší zdravotní služby, přístup k vysoce kvalitním lékům a potřebujeme to při nejnižší možných nákladech. Děkuji. Děkuji, paní Rýs. Bohužel bez mikrofonu. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, paní ministraně, také já bych chtěla poděkovat naší zpravodajce paní Grostec, která skutečně skvěle navázala na tu štafetu položenou kolegou panem Boisem, takže vlastně ta blahopřání musí být adresována i panu Boisovi. Eh, také chci zdůraznit významnou úlohu belgického předsednictví, která, které skutečně učinilo maximum pro eh, překonání pro některých členských států, jejichž mm, stanovisko bylo poněkud eh, zpátečnické. Tato směrnice o přeshraniční péči je velice důležitá, i když se týká 1% národních rozpočtů na zdravotní péči, ale je to skutečně symbolické. Potvrzuje legitimní práva všech evropských občanů nechat se léčit v zahraničí a dostat úhradu za, tyto, za tuto péči. Eh, také je bylo důležité stanovit určité pojistky, tak abychom zamezili eh, léčebné turistice a abychom zajistili dostatečnou flexibilitu tohoto textu, tak abychom podporovali diagnózu a léčbu z obou, strany, eh, z obou stran hranic. Zde mám na mysli především zácné choroby. A na závěr, pane předsedo, chci říct, že to je první základní krok, ale který skutečně mm, musí pokračovat. Je třeba ještě dobojovat tuto bitvu týkající se zdravotní péče, která je pro nás tak důležitá. Děkuji a pan Cimanský má slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, vážená paní zpravodajko, Myslím, že neexistují žádná ideální práva, existují výhody a nevýhody, ale tato směrnice určitě vyvolává více naděje než strachu. Přes rychlé změny Evropa je i nadále světadílem velkých rozdílů a kontrastů a to se týká třeba i rozsahu zdravotní péče. Je jasné, že větší obavy vyjadřují chudší země, země, které stále ještě hledají finanční cestu ven. E, je třeba říci, že zajišťování léčebné péče v chudších zemích je na nižší úrovni. A toto tedy je veliká naděje pro pacienty právě z těchto zemí vlády eh, stojí před významnými úkoly, ale paradoxně tato směrnice v podstatě si vynutí mnoho reform a upozorní lidi na eh, nedostatečné financování zdravotní péče, protože v podstatě to souvisí nejen s nedostatkem finančních možností, ale také s politickými chybami a s nedostatečnou péčí o toto téma zdraví. Takže musíme být vděční za tuto směrnici eh, i bez eh, o toho, jak rozsáhlé jsou pojistky. Děkuji, paní Wills. Děkuji mnohokrát. Návrh směrnice o mobilitě pacientů může velice rychle vést k situaci, kde poskytování zdravotní péče v EU eh, bude vycházet eh, z přístupu stanoveného pro služby, to znamená na základě nejnižšího společného jmenovatele. Můj, můj poslanecký klub odmítá to, že tím rozhodujícím faktorem by měla mít peněženka pacienta. Tento návrh směrnice dává zdravotním pojišťovnám nástroj, jak posílat pacienty do zahraničí za levnější péči. To ovšem vytvoří obrovský tlak na ceny a obrovskou konkurenci ve zdravotnickém sektoru. Pokud bude o 100 kilometrů jinde péče levnější a jeho pojišťovna pacienta tam vyšle, pak už nebude péče poskytována místně. A to znamená, že sektor zdravotnictví bude opět podřízen neoliberálnímu tržnímu přístupu, namísto toho, aby priorita byla překládána blahu pacienta. Proto se vás táži, kolegové, zda vy u tohoto citlivého sektoru si přejete podpořit eh, zdravotní turistiku. Já se domnívám, že zdravotní péče by měla být poskytována blízko pacientovi. Jde o základní službu, která by měla být eh, dostupná rovnoceně všem a místně. Paní Rozbach. Děkuji, pane předsedající. Žádný pacient nechce eh, jet do zahraničí, pokud může dostat ekvivalentní péče doma, to je zjevné. Eh, nicméně, nicméně, eh, ten návrh, který před námi leží, je nejlepší, jakého jsme mohli dosáhnout. Systémy zdravotnictví nějak neči, neničí a pacienti budou mít možnost lepší péče, čerpat tedy i lepší péče v zahraničí. Pacient může vycestovat do zahraničí, pokud například eh, ta daná péče není k dispozici v jeho zemi. To je důležité, zejména u velmi vzácných onemocnění, eh, která si žádají léčbu opravdu eh, po, například pokročilými technologiemi. A proto je tento návrh dobrou věcí pro pacienty ovšem neznamená to, že členské státy budou moci delokalizovat poskytování zdravotní péče. E, také text směrnice o tom vůbec nehovoří. Já chci poděkovat komisi paní, e, panu Dalimu a paní Grostet za jejich vynikající práce. Děkuji. Děkuji a nyní paní Lukačevská. Děkuji, pane předsedající, vážený pane, vážený pane komisaři, Eh, na začátek bych ráda poděkovala zpravodajce paní Grostet, která měla velmi složitý úkol. Nebylo to snadné kvůli lišícím se názorům členských států a rozdílům v systémech eh, zdravotnictví mezi členskými státy dokončení této věci se žádalo nejenom mnoho vyjednávacích dovedností, ale také mnoho odborných znalostí tématu. Uvědomujeme si, že u této směrnice, která se týká práv pacientů při přeshraničním poskytování péče, že Tady toto je důležité pro pacienty, zejména v těch zemích, kde dostupnost lékařské péče a vyspělých léčených postupů je omezená při vypracování tohoto kompromisu se nám podařilo eh, změnit postoj členských států, které to nejprve blokovaly. Či hlavním eh, cílem zde, hlavním, mm, hlavním eh, jaksi v ohnivsku naší pozornosti je pacient. Ta směrnice řeší práva pacientů, nikoli možnosti financování péče. Díky této směrnici se zlepší spokojenost pacientů se zdravotnictvím obecně, ale bude to zároveň možnost, jak zdokonalovat zdravotnictví v některých členských státech. Měli bychom zdůraznit, že tato směrnice je prvním krokem k zajištění mobility pacientů a k posílení jejich práv a e, k přemostění rozdílu v poskytování zdravotní péče v různých členských státech. Děkuji. Pan Perelo Rodriguez, prosím. Gracias, señor. Děkuji, pane předsedající. Myslím, že je opravdu spravedlivé poděkovat zpravodajům, především paní Grostet a paní Roth z mé vlastní eh, politické frakce, protože eh, velice usilovně pracovali na tomto textu a zajistili jeho užitečnost. Eh, bylo tam vlastně zmíněno i právo na veřejné zdraví jakožto právní základ a myslím, že také se lépe podaří zajistit občanům kvalitu a bezpečnost zdravotní péče. Také se vyjasňuje situace nebo postavení členských států jak členských států původu, tak těch, ve kterých je léčba poskytována. Ale myslím, že bychom neměli být spokojeni jenom s tímto. Je to um, pokrok mnohem rozsáhlejší, jak říkala paní Roth Berendt. Uh, je třeba uh, říci, že mezi členskými státy přetrvávají rozdíly a proto právě pacienti musí jezdit jinam. A my bychom měli skutečně zajistit lepší um, plnění práva um, pacientů, protože nemělo by se prostě řešit jenom právo na mobilitu, ale samotná práva na kvalitní zdravotní péči. To je všechno, děkuji. Thank you, Mr. Ušky. Děkuji, pan Ouský. Děkuji, děkuji vám, pane eh, předsedo, dámy a pánové

Já mám velkou radost z toho, že tato směrnice teď konečně vzniká. Měli jsme dost obav z toho, že ten celý právní proces skončí kolapsem. Musíme poděkovat zpravodajce a celému týmu. A samozřejmě belgickému předsednictví za to, že teď máme uspokojivý výsledek, se kterým můžeme být spokojeni. Vítám především to, že členské státy mají právo omezit léčbu v jiných členských státech. To už je teď lépe vymezeno. Dřív to tak nebylo. Ale myslím si, že teď tady máme určité rozhodnutí, které znamená, že hodnocení důvodů pro odmítnutí léčby může proběhnout okamžitě a to je důležitý významný krok. Komu konkrétně pomáháme? Já myslím, že jde o těch 60 tisíc osob, které jsou třeba na mm, seznamech, čekají na transplantace, těm to pomůže. Už jsme vylepšili směrnici o transplantacích, ale teď jsme zašli o krok dál. A omezíme také čekací doby. A pomůžeme také milionům lidí, kteří trpí vzácnými chorobami. Těm se teď dostane mnohem lepší, kvalitnější, lépe zaměřené léčby, když vyjedou do zahraničí. Já myslím, že tato směrnice nepovede ke zdravotní turistice v Evropě. To jsou obavy z levice, ale já myslím, že jsou zbytečné. Já myslím, že s tím si hlavu dělat nemusíme. Paní Estrela? Děkuji, pane předsedo. Tento text je výsledkem dlouhodobé práce dlouhých jednání. A já chci poděkovat kolegovi Čonovi a kolegyni Grostetové za odvedenou práci. Bylo by spravedlivé uznat pokroku, kterého jsme dosáhli, protože tato nová verze dává větší záruky v oblasti bezpečnosti a také záruky služeb. Text článků 7 a 8 se zlepšil, ale myslím si, že jsme mohli zajít i dál. V tom smyslu, že bychom zajistili větší spravedlnost. Většina nemocných, především ze slabších sociálně-ekonomických skupin, se nechce léčit v cizině, protože mají jazykové problémy a nemají podporu rodiny. Občané, kteří mají větší příjmy, na tyto překážky nenarážejí a proto se obávám, že v zemích, kde jsou univerzální zdravotní systémy, které jsou historicky bezplatné, tato nová legislativa může způsobit, že se přestane investovat do národních zdravotních systémů, aby se vytvořil zdravotní trh pro bohaté. Já doufám, že uplatňování směrnice přispěje ke snížení omezení nerovností při poskytování zdravotní péče. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako ostatní, i já vítám tuto debatu a tuto směrnici a děkuji zpravodajce. Ale já jsem trošku opatrnější než někteří ostatní. Já si myslím, že by nebylo správné, kdyby z této sněmovny vzešla zpráva, že teď už je ve zdravotní péči, přeshraniční zdravotní péči všechno v pořádku, ještě toho musíme hodně projednat a zavést, aby to fungovalo. A ráda bych ocitovala, doufám, že nám správně, vlastní slova pana komisaře. On říkal, že je jasné, že všechny členské státy mají povinnost investovat doma, aby poskytovali péči svým občanům. Já vidím, že on přikivuje, takže ten citát jsem řekla správně. Takže je dobře, že toto můžeme říct těm členským státům, které to zatím nedělají a mají dlouhé čekací doby. Patří tam i moje země, Irsko. Pravda je taková, že lidé by dali přednost tomu, kdyby se mohli léčit doma. A proto máme nekonečné protesty, legitimní protesty v Irsku o tom, k tomu, že se zavírají místní nemocnice a přestávají se poskytovat služby. Nicméně tato směrnice by mohla fungovat, kdyby přinutila členské státy a poskytovatele zdravotních služeb, aby se zamysleli nad tím, jaké služby poskytují doma a aby jejich poskytování vylepšili pro ty, kdo je potřebují protože oni stejně budou muset zaplatit. I když naši občané využijí to právo, které jim dá tato směrnice. A na závěr bych řekla, že lidé už teď mají právo cestovat, usilovat o přeshraniční zdravotní péči podle nařízení 883, ale nevědí o tom. Kdyby to věděli, měli bychom mnohem víc přeshraničních pacientů. Informujme tedy naše občany o tom, na co mají nárok a doufejme, že nebudeme muset jezdit za hranice, ale když pojedeme za hranice, budeme to moct udělat svobodně a dostat službu, kterou potřebujeme. Děkuji, paní Hrecok. Děkuji, pane předsedající. Chci tady přivítat první zástupce maďarského předsednictví v tomto sále. Má první poznámka se týká toho, že tato směrnice je skutečně specifická a proto oprávněně jsme ji vyňali ze směrnice o službách. Já chci poblapřát zpravodajce a stínovým zpravodajům a také Johnovi. Neměli bychom spochybňovat povinnost členských států zajišťovat kvalitní zdravotní péči. Oni nesou za to zodpovědnost. Tato směrnice není určena bohatým lidem. Tato směrnice má především poskytnout kvalitní zdravotní péči u vzácných chorob. Směrnice by také měla umožnit lepší využívání eh, eh, různých eh, přírodních možností, to jsou třeba termální lázně v Maďarsku, které budou moci být využity k léčbě všech Evropanů. Je třeba, abychom tento krok učinili, aby pacienti viděli, že EU je skutečně pro ně. Děkuji, pan Kaza. Děkuji, pane předsedající nikdo nemůže brát zdraví jako samozřejmost. Máme k tomu ovšem sklon, když jsme zdraví a nepotřebujeme žádnou léčbu. Ale když se naše situace zlepší, uvědomíme si, jak je důležité eh, zdraví a jak je důležité, aby eh, systémy zdravotní péče byly kvalitní. Občané Evropské unie mají výhodu, že mohou mít přístup ke zdravotní péči v jiných členských státech v případě, že jejich zdravotní stav nelze řešit v jejich vlastní zemi. Měli bychom si uvědomit, že tato volba by měla být takovou poslední cestou, neměli bychom ji nějak povzbuzovat, protože je to samozřejmě drahé a také trochu nepraktické. Opravdu by to měla být taková ta poslední volba. Ale pokud žádnou jinou volbu nemáme, tak je třeba zajistit, aby tomu nebránila byrokracie, a měli bychom zajistit přístupnost a bezpečnost takové péče. Členské státy mají samozřejmě eh, i potřebu chránit své zdravotní systémy a musí řešit eh, případná omezení, která vyplývají z přeshraniční zdravotní péče. Členské státy proto pro některé případy budou moci využívat, před, vyžadovat předběžné povolení. Je jasné, že ta stávající pravidla nejsou dobrá, nejsou srozumitelná, nejsou konzistentní ale třeba jak bylo vidět u um, darování orgánů, lze najít řešení pro celou Evropu. Děkuji. A nyní paní Rojtová. Eh, pane předsedo, s velkým ulehčením kvituji, že parlament dospěl konečně k politické dohodě o právu pacientů na přeshraniční zdravotní služby za podmínek, která střežil po léta jen Evropský soudní dvůr na základě žalob jsem ráda že dnešní kompromis formuluje podmínky úhrady tak jak jsme je někteří prosazovali už ve směrnici o službách před sedmi lety. chci ze srdce poděkovat kolegyni grossettové a bowisovi kterého zdravím <laughs> za to že vyjednali vybojovali tuto přijatelnou shodu a vypracovali navíc i důležité pojistky pro vymahatelnost tohoto práva. věřím že právo na mobilitu zpřístupní léčbu vzácných nemocí všem evropanům a povede nakonec ke zkrácení čekacích dob na operace v celé unii. splnil se tak i jeden z mých celoživotních osobních cílů v oblasti zdravotnictví. dovolte mi připomenout že je ještě před námi řada věcí například dořešit on line služby ve zdravotnictví mobilitu zdravotnických pracovníků a další cíle. děkuji. Děkuji, Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych nejprve poblahopřál paní ministrině Děriové eh, k její funkci. Přeji hodně úspěchů do její práce, stejně jako celému maďarskému předsednictví. Chci poděkovat všem, kdo se zasadili o návrh zprávy, který dnes projednáváme. Jak patrně víte, Rumunsko patří ke skupině zemí, které měly výhrady k celé řadě kompromisů, který bylo dosaženo v radě. Tyto výhrady neznamenají, že by se Rumunsko stavělo proti přeshraničnímu poskytování péče, ale byly prostě vyjádřením našeho znepokojení, znepokojení rumunské vlády ohledně finanční udržitelnosti zdravotnictví a ohledně toho přeshraničního rozměru. Jak možná víte, existují členské státy s velmi nízkým eh, národním příjmem. Ehm, investice samozřejmě jsou cesta, jak toto riziko omezit, ale zároveň se domnívám, že reforma zdravotnictví v členských státech přinese svůj význam a domnívám se, že Evropská komise by se měla eh, zasazovat více o reformu zdravotnictví v členských zemích. Děkuji, paní Klas. S touto směrnicí eh, vykonáváme zásadní krok směrem vpřed pro mobilitu pacientů v EU. To je skvělé. Víme, kdo je otcem té myšlenky, byl to John Bowis a nyní to má i svoji matku, Françoise Grostetovou. No, oběma vám děkuji. Projednávali jsme to dlouho a nyní víme, že eh, nejedeme zrovna eh, po dálnici v levém pruhu, ale eh, přece byly položeny pevné základy. Situace je složitá, je zde 27 členských států s odlišnými východisky, jak z hlediska struktury zdravotnictví, tak z hlediska Eh, zdravotního pojištění, předběžné povolování nemocniční péče v nemocenském státu a eh, uznání etického a morálního základu eh, platného v legislativě jiné členské země. To si myslím, že ten správný přístup je zaručena naše odpovědnost možnost organizovat si vlastní sociální zabezpečení, ale zároveň je pacientům dána možnost čerpat zdravotní péči v jiném členském státě. To je důležité mimo jiné i u vzácných onemocnění, protože ne všechny členské státy disponují stejnými možnostmi péče. Všichni tak mají možnost těžit ze specializovaných struktur, specializovaná pracoviště se mohou lépe rozvíjet a zlepšuje se tím dostupnost péče. V mém regionu, který leží na zraní Belgie, Lucemburska a Francie, je přezhraniční vycestovávání za zdravotní péčí eh, skutečným zlepšením každodenního života. Děkuji, pan Fernandez. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato směrnice zaručí, že všichni v Evropské unii se mohou těšit zdravotní péči a budou mít eh, zaručena svá práva, která mimo jiné eh, uznal Evropský soudní dvůr. Tento návrh směrnice mimo jiné usnadní eh, přístupnost zdravotní péče za hranicemi svého členského státu, možnost uplatňování tohoto práva s právem na proplacení nákladů péče ve svém členském státě, kde je člověk pojištěn. Dále by to mělo přinést zkrácení čekacích lhůt, zlepšení poskytované péče, nové pobídky pro výzkum, vzácná onemocnění představují pro nás prioritu. Eh, diagnóza může proběhnout eh, v členském státě, který je proto nejlépe vybaven. To jistě prospěje všem občanům, kteří péči potřebují. Směrnice je jistě vhodnou formou přestože portugalské ministerstvo někdy tvrdí, že eh, z toho budou mít největší prospěch bohatí. Musíme tuto směrnici přijmout eh, tak, aby mohla pokračovat modernizace zdravotnictví a musíme mít na paměti zajišťování péče pro všechny evropské občany, kteří potřebují. Takže blahopřeji naší skvělé zpravodajce Françoise Grostet. Can I just say that we're starting catch the eye now? Teď zahájíme s spontánním řečníkem. Má tady 17 žádostí o slovo. Vzhledem k tomu, že toto opatření je tak důležité, dal bych slovo všem, ale musíte se držet jedné minuty a potom vám vypneme mikrofon. A rád bych řekl, že rodič nebo rodiče této, eh, tohoto opatření, pan John Bovis, tady na galerii, eh, zpravodajka paní Grostetová, ostatní si se vyjádřili, všichni poslouchali. Takže paní Sogo na jednu minutu. Pan Sogo, pardon. Práva pacientů a konec čekacích seznamů, nedostatku lékařských odborníků, to všechno skončí. O to jde v této směrnici. Všichni jistě chápete problémy a obavy zemí, které nevynakládají a nemohou vynakládat hodně peněz na zdravotní péči. Mikrofon. Když budeme hlasovat pro, budeme v podstatě žádat ty nejchudší členy naší unie, aby se snažili víc. Když budeme hlasovat proti, budeme podkopávat práva pacientů v některých jiných zemích. A já doufám a jsem přesvědčený o tom, že se nám podaří najít řešení, která nám umožní tyto problémy vyřešit. V mé vlastní zemi léčba zubaře a další formy léčby jsou konkurenceschopné. Pan Howard? Děkuji, pane předsedo. Mě opravdu znepokojuje, že se vyžaduje, aby regulátoři v jedné zemi měli říct ostatním v Evropské unii, pokud nějaký zdravotník bude čelit disciplinárnímu nebo trestnímu řízení. Já nepodpořím tento pozměňovací návrh. Máme příklad německého lékaře, který nezákonně usmrtil Davida Greje z Cambridge, protože doporučil desetinásobnou eh, dávku léku proti bolesti. Tento člověk nesmí pracovat v Británii, ale může pracovat dál v Německu, nebo třeba doktor Hausmann, který byl odsouzen za usmrcení, protože někomu ve Španělsku dal smrtelnou injekci. A v mém okresku, v volebním okresku, může pracovat, přestože Španělsko žádalo, že tak být nemá. Ukazuje to, že je tady velká mezera v evropském právu, která umožňuje, aby ti, kdo nemají právo pracovat v jedné zemi, mohli pracovat v zemi jiné a ohrožují pacienty. A já se ptám pana komisaře. Paní Mova, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda zeptala zástupce maďarského předsednictví rady, jestli by nemohla využít této příležitosti těch šesti měsíců maďarského předsednictví, aby osvětlilo konkrétní potřeby a problémy bývalých komunistických členských států. Aby to bylo součástí tohoto dialogu. Když mluvíme o zdravotní péči a poskytování zdravotních služeb v celé Evropě přes hranice, neměli bychom zapomínat, že například v Maďarsku lékař pracuje za plat, nebo sestra pracuje za plat, který představuje jenom 200 eur. Lékař dostává 600 eur. Myslíte to vážně, když předkládáte takovéto návrhy? Není to hluboce nemorální oslavovat zrod něčeho v Evropě? Mikrofon. Paní Sobia? Není přítomna? Je? Paní Zobia? Mrs. Ovia, You have the floor. One minute. Máte slovo na jednu minutu. Ma ei arvanud, také, et mu kõne järjekord nii kiire. Omlouvám se, nečekala jsem, že se dostanu na řadu tak brzy. Činíme významný krok kupředu, pokud jde o práva pacientů. Ale co mě znepokojuje, jsou obavy z, z léčebné turistiky. To znamená, že lidé jsou vlastně znepokojeni svou životní úrovní a mají obavu, eh, že vlastně eh, budou přecházet pacienti do znevýhodněných zemí a že budou vznikat dlouhé pořadníky, ale tato obava je neopodstatněná, protože se bude uhrazovat péče, která bude v souladu se standardy daného členského státu. Děkuji, paní Jana Kudakis. Význam zdravotní péče a této směrnice bychom neměli přeceňovat, ale rozhodně to eh, může mít dopady na státní systémy zdravotní péče. Tato oblast je velice eh, kontroverzní a je třeba, aby tato směrnice vlastně posílila pozici členských států, pokud jde o zdravotní péče. Tady byl problém řešit integritu systému zdravotní péče a zároveň zajistit pacientům větší volbu. Členské státy musí mít kontrolu nad eh, rozpočtovými požadavky což bylo zachováno díky klauzule o předchozím povolení a rozhodnutí, které tedy služby budou poskytovány. Také se řešila otázka elektronického zdravotnictví. Eh, bylo tady zmíněno, že je třeba zajistit flexibilitu a členské státy se které k tomu mohou přidat podle svého přání, kdy budou chtít. Ještě tady eh, je eh, určitá práce týkající se zajištění autonomie členských států ve zdravotních systému. Blahopřeji zpravodajce a panu Johnu Boysovi za odvedenou práci. Děkuji vám. Prosím, Pokušte, pokuste se tolik nespěchat, vážení kolegové, říká pan předseda pan Kelly. Děkuji, pane předsedající, jste velice laskav, že nám všem dáte příležitost vystoupit, takže opravdu se budu držet té jedné minuty. Tato rozprava byla mimořádně zajímavá a byla také velice poučná. Vzhledem k tomu, že Evropská unie dává prioritu pacientům, ať už jsou eh, chudí nebo bohatí. A zdá se, že tedy vznikne určitá jednotná přepážka pro získávání informací a to je velice důležité. Zároveň je tato směrnice vyvine tlak na jednotlivé členské státy, tak, aby zajistili dostatečnou úroveň zdravotní péče všem pacientům. A na závěr bych chtěla říci, že úroveň zdravotní péče je velice důležité a měli bychom se k ní určitě ještě vrátit. Pan Tabáčdy, jedna minuta. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Vážený pane komisaři, dalí eh, paní ministrině, chci poblahopřát paní Grostetové k této zprávě a rád bych upozornil eh, na pár hlavních rysů. Za prvé je důležité eh, postavit ta národní kontaktní místa, která zjistí řádnou informovanost pacientů. Je třeba, eh, aby pacienti měli jasnou představu o tom, za jakých podmínek se vydává předběžné povolení. Je třeba řešit vzácná onemocnění a nejdůležitější je, že eh, pacient by neměl předem hradit náklady té péče. Je velice důležité pro Maďarsko a další středoevropské eh, země, aby přihraniční Eh, regiony, například podél naší eh, hranice s Rakouskem, či Slovenskem, či Rumunskem, eh, kde se jazyková a státní hranice nevždy překrývá, tak, tak tam je mnoho nevyužitého potenciálu ve zdravotnictví. A neexistuje tam žádná jazyková bariéra. Děkuji, další řečník. Děkuji, pane předsedo. Přístup k přeshraniční zdravotní péči je jednou ze základních podmínek pro uplatnění práv pacientů na co nejlepší možnou léčbu. A s jasnými pravidly je to proveditelné. Měli bychom podpořit práva pacientů tím, že je budeme dobře informovat a tím, že podpoříme spolupráci mezi členskými státy. Jde také o to, abychom zajistili, že informace jsou dostupné o tom, jak získat přístup k přeshraniční péči. V rámci takového programu bychom mohli informovat pacienty a poučit je o tom, jak využívat systém, tak aby nedocházelo k jeho zneužívání. A z toho důvodu si také myslím, že zefektivnění systému by mohlo vést k úspěšné implementaci této směrnice. Marsitis. Taip pat sveikinu visus pranešėjus šios svarbos dokumento. Děkuji. I já bych chtěl poblahopřát všem autorům tohoto dokumentu. Myslím, že pořád existují značné nejasnosti v této oblasti, tedy kdo má na starosti klinickou péči například po eh, samotné, eh, samotném zákroku. Další eh, věc je to, že určité úkony nejsou uznávány a propláceny v některých členských státech, takže ten systém v tomto okamžiku je velmi komplikovaný. Stejně tak komplikovaný je přístup k informacím. Stejně tak víme, že vědecký pokrok není úplně stejný ve všech státech v oblasti zdravotnictví. Myslím, že ten nový systém by eh, měl eh, pacientům dát eh, šanci na co nejvíc, co nejvíc využít výhod vnitřního trhu, tak abychom mohli více zefektivnit péči. Jakolino. Pan Jakolino? Pan Jakolino? Děkuji, pane předsedající. Toto opatření je nepochybně organickou součástí systému. Děkuji jak zpravodajce, tak spolupracovníkům je zapotřebí, abychom opravdu zrušili hranice v této péči pro pacienty, umožnili skutečnou svobodu pohybu, tak jak je vepsána do zásad Evropské unie. Je třeba umožňovat léčbu jak pro vzácné choroby, tak pro vysoce specializovanou léčbu, která musí být poskytována co možná nejdříve pacientovi. A Každý člověk má právo na zdraví, zdraví má být, um, má k němu přístup, má být umožovány elektronicky. Toto opatření tedy může být takovým prvním krokem k tomu, jak vytvořit um, evropské normy pro uh, veškeré standardy ve zdravotnictví, které jsou zapotřebí. Paní Sehnalová.

Děkuji. Slovo má paní Omen Reuten. No la veo en el pleno, tiene la palabra el señor Mikolášik. Pan Mikolášik. Děkuji vám, pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte mi poblahopřát kolegyni Grostet, zpravodajce a také otci této e, směrnice ženu Bovisovi za obrovskou práci, kterou vykonali na této normě, um, která bude umožňovat e, přezranční péči. Chci zdůraznit, že zapotřebí mít takovouto regulaci, protože do posud e, úprava léčby pacientů zranší nebyla jednoznačná, což způsobilo nejistotu, zejména pak v případě vzácných chorob. Jsem velmi rád, že toto nařízení obsahuje zvláštní ustanovení právě pro takovéto pacienty. Podporuji linii paní zpravodajky. Zdůrazňuji, že tato právní úprava je pro ty pacienty, kteří to potřebují, ne tedy výlučně pro ty, kdo mají též finanční prostředky. Nařízení takto představuje významný krok k mobilitě pacientů v EU. Dohoda s radou je vyvážen, vyváženým stavem mezi řečník je předušen. Pan Pirillo má slovo. Děkuji, pane předsedající. Přístup k přeshraniční péči v Evropě doposud posud měl různá omezení způsobená dlouhým čekáním, komplexním systémem eh, proplácení eh, nákladů a také zjišťování jednotlivých zodpovědností eh, za různé klinické úkony anebo následné úkony. Nyní Evropský parlament se chystá hlasovat o věci, která je důležitým krokem vpřed, jež bude usnadňovat administrativní situaci, bude zlepšovat spolupráci mezi členskými státy a také bude posilovat kvalitativní standardy. Tím, že budou vznikat národní informační střediska, pacient bude mít poznatky o tom, jaké péče se mu může dostat v jiných členských státech a bude se moci rozhodnout také, jak případně se odvolat. To je tedy příležitost, která už se nezakládá jen na ekonomických možnostech pacienta, ale ukazuje na skutečné eh, právo a na vědomé rozhodnutí pacienta. Děkuji paní Morkunajte. Ačiū pirmininkė, sveikinimai pranešiai ir visiems, kas prisidėjo prie... Děkuji. To bylo labai ilgas kelias iki galutin. Děkuji všem, kteří přispěli k vytvoření tohoto velmi zásadního dokumentu. Víme, že urazil dlouhou cestu, než dospěl ke kompromisnímu postoji. Víme, že mnozí se k tomu stavěli skepticky, vzhledem k tomu, jak rozdílné jsou například ceny za eh, zdravotní služby v jednotlivých členských státech. Na druhou stranu se ale myslím, že tady je velmi dobrý mechanismus, jak vykompenzovat tyto eh, rozdíly. V první řadě jde o to, jak dát lidem možnost eh, se volně pohybovat po Evropské unii a využívat zdravotních služeb. Eh, víme, že v této době jsou tady překážky v podobě jazyku, v podobě neinformovanosti proto bude potřeba mít kontaktní místa, která budou tyto informace pacientům poskytovat. Teprve po harmonizaci eh, toho všeho se nám podaří eh, úspěšně implementovat. Děkuji, pane předsedo. Jedná se zde o směrnici, která má vyřešit problém přeshraniční zdravotní péče. Jedná se o akceptování těchto služeb a také o čerpání těchto služeb. Zdravotní služby musí být vysoce kvalitní a nejlépe je být aby vznikla situace, aby o občany bylo postaráno přímo v členských státech, anebo u vzácných osob je také dobré, že budou občané mít možnost cestovat do zahraničí. Například různé druhy péče a tím pádem můžeme také podporovat prevenci vzácných chorob. Pane komisaři, já vás vyzývám, abyste podpořil rozvinutí těchto služeb. A nyní paní Kalvajo. Pane předsedo, eh, pane eh, komisaři, paní ministrně, tato norma umožňuje přístup eh, ke zdravotním systémům eh, za hranicemi vlastní země. Eh, je tu tedy také otázka kompetence eh, vnitrostátní. Jde ovšem o obecné eh, principy eh, rovnosti, solidarity, eh, přístupu ke kvalitní péče, je jasné, jaká práva mají mít pacienti, zejména u těch pacientů, kteří trpí vzácnými nebo složitými komplexními chorobami a potřebují tedy přístup k vynikajícím léčebným centrům, aby se jim dostalo péče potřebné pro jejich chorobu. Právě toto potřebujeme, aby Evropa byla blíže občanům. Děkujeme tedy kolegyni Grostet, radě komisi za vynikající práci a také děkujeme za to, eh, že všem, kteří nám pomohli vytvořit tuto směrnici. Děkuji. Následovat bude projev Ani Antigony Papadopoulou. Přeshraniční zdravotní péče je nesmírně důležitá a současná směrnice stanovuje podmínky pro přístup k této péči. Znamená to, že pacienti si budou moci vyžádat specializované zákroky a budou se moci obrátit na kontaktní místa o informace a nebude to pro ně znamenat příliš velké náklady. Zavření této směrnice také bude eh, motivovat eh, systémy zdravotní péče k modernizaci. A my musíme zajistit, aby eh, všechny, všechny poskytovatelé byly propojeni, aby došlo k harmonizaci standardů a cílem by vždy měla být výměna příkladů správné praxe, podpora elektronického zdravotnictví, e-health a také, abychom měli mechanismus pro kontrolu standardů. A nyní eh, jsme ukončili postup eh, k Catch the Eye. A nyní mi dovolte, abych eh, předal slovo komisaři Dalimu, který zareaguje na rozpravu. Děkuji vám, pane předsedající, paní ministrině, vážené poslankyně a poslanci. Ještě jednou chci poblahopřát parlamentu k velkému dobrému výsledku u této eh, směrnice. Velice mne těší, že eh, tato eh, směrnice je přijímána a nemohu souhlasit s tím, že by takovéto opatření pozbuzovalo k zdravotní turistice nebo k něčemu podobnému. Je to spíše ujištěním toho, že pacienti nebo občané, kteří potřebují zdravotní péči, budou mít lepší příležitosti získat a budou ušetřeni části byrokratického břemene které jim bránilo v tomto přístupu ke zdravotní péči. Jsem přesvědčen, že se jedná o průlom e, v přístupu k zdravotní péči pro pacienty, hraniční péči a děkuji e, poslancům jako paní McGuinness a dalším, kteří hovořili o tom, že by to mělo být incentivem pro členské státy, proto aby investovali do svých zdravotnických systémů. Jak už jsem veřejně řekl mnohokrát a opakoval jsem ohledně této směrnice, nepřejeme si e, z našich občanů dělat nomády. My chceme, aby občané získali co možná nejlepší péči rovnou doma. Práva pacientů v přezraniční zdravotní péči jsou nicméně nyní začleněna do evropské legislativy. Tato práce však ještě není u konce. A teď navazuji na to, co řekla paní Parvanová. Na její otázku o možných dalších návrzích o interoperabilitě, musím zde eh, konstatovat, že interoperabilita je také klíčem k tomu, aby tato iniciativa, tato směrnice eh, byla eh, správně proveditelná. Nemůže být totiž realizována správným způsobem jinak, než když bude fungovat správná interoperabilita, bude zde eh, zdravotnictví online, elektronické zdravotnictví přístupné občanům. Jedině tak eh, umožníme udržitelnost zdravotní péče a lepší přístup k ní. Nyní je třeba, abychom spolupracovali s členskými státy a e, snažili se o správnou implementaci této směrnice po celé EU. Je ještě třeba vykonat mnohé na evropské i národní úrovni, tak abychom zajistili, že spolupráce mezi zdravotnickými systémy v Evropě se stane realitou. Můžete se mnou počítat, že s veškerou svou energií a rozhodností se budu ubírat za tímto cílem. Děkuji vám, pane komisáři. Nyní předáme slovo paní Jory, kterou zde vítáme v Evropském parlamentu v její eh, nové eh, funkci. A eh, prosím, máte slovo za radu. Tisztelt hölgyek és urak, biztos úr, korábbi jelentéstevő. Vážené poslankyně, vážení poslanci, pane komisaři, pane zpravodaji, děkuji vám srdečně za tuto skvělou výměnu eh, zkušeností, která byla velice dobrá a vlastně byla shrnutím minulých jednání. Většina poslanců podporuje tuto směrnici. Tato směrnice nyní zavádí transparentnější režim ve prospěch evropských občanů maďarské předsednictví se chce zaměřit na občany a toto bude zdůrazněno při zahájení našeho předsednictví zítra. To, co jsme vytvořili, není perfektní, není dokonalé. Také můžeme tento systém zlepšit, jak již o tom hovořil tak pan komisař Dali. Je také toto velice dobré řešení a Myslím si, že je důležité, že jsme k právům pacientům nepřistupovali z hlediska směrnice o službách. Myslím si, že lepší přístup byl ten, který byl zvolen. Že toto bylo také diskutováno z hlediska volné mobility pacientů a také, že nám především šlo o lepší služby pro pacienty. Já se domnívám, že toto byl lepší přístup, kterým jsme splnili náš cíl. Také jsme zde zakotvili právo eh, volby, rozhodnout se tedy pro lepší možnosti a také současně musí být Eh, zde zohledněna solidarita. Myslím si, že směrnice, bude také eh, schválena v průběhu maďarského předsednictví, i když to není naše, náš úspěch. Především toto bylo vyjednáno za španělského a belgického předsednictví, ale tohoto výsledku jsme dosáhli všichni společně. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Giery. A nyní na závěr paní zpravodajka Kloster. Quiero aprovechar desde luego para eh, felicitarla por el magnífico trabajo que han realizado ella. Blahopřeji vám k této skvělé práci, kterou jste vykonala společně s ostatními stínovými zpravodaji v této velice komplikované problematice. Já si myslím, že my si musíme považovat tohoto úspěchu, protože ten je prospěšný pro všech 27 států. Děkuji, pane předsedo, já s vámi naprosto souhlasím. Dovolte mi nejprve, abych poděkovala mnohým poslancům, kteří vystoupili v této rozpravě, aby podpořili přijetí této směrnice. Chtěla bych ještě jednou poděkovat stínovým zpravodajům ze všech politických skupin, kteří velmi výrazně přispěl Vidím tady Dagmar Rodberent, ale nevím, nevidím tady všechny, nemohu je všechny jmenovat. Jsem velmi ráda, že se toho tak aktivně zúčastnili a doufám, že ten díky tomu jsme dosáhli toho výsledku, také v jednání s radou eh, v prosinci. A chtěl bych zareagovat na ty hlasy, kteří měli, které měli strach se zdravotní turistiky nebo zdravotnické turistiky. Ale my tady máme klauzuli, která by měla pojistit, aby k tomu nedocházelo, která by měla chránit členské státy, aby členské státy mohly nadále plánovat a řídit eh, svůj systém zdravotnictví a rozhodovat o využívání své infrastruktury. To by mělo zabránit této turistice. A co se týče těch názorů, že tato směrnice není dostatečně ambiciozní, tak eh, já s vámi v podstatě souhlasím. I já bych si přála, abych jsme šli ještě dál, ale musíme si uvědomit, že teď jsme v první fázi a vidím, že komisař eh, Dali, který nám tak hodně pomohl, celém tom se mnou souhlasí. Měli bychom všichni pečlivě sledovat, jestli transpozice této směrnice bude provedena co nejlepším možným způsobem. Eh, za 30 měsíců by eh, měla vstoupit v platnost tato směrnice a my všichni bychom u nás ve členských státech měli sledovat, jestli skutečně dochází k naplňování eh, všech práv pacientů. Na závěr bych chtěla říci, že zítra dojde k klíčovému hlasování a já bych byla velmi ráda, kdyby to bylo schváleno, protože takový úspěch by Eh, znamenal i úspěch pro pacienty, protože konečně uznáme, že všichni naši pacienty mají právo na kvalitní péči. Děkuji vám. Děkuji vám, paní eh, Grostet. To eh, je konec této rozpravy. Hlasování, jak bylo řečeno, proběhne zítra v poledne. Dalším bodem na našem programu je společná rozprava týkající se Alzheimerovy choroby a astmatických inhalátorů.